jmenování paní Heide Hautala jako náhradnice do výboru pro rozpočet. Jsou nějaké komentáře k tomuto jmenování? If not, disappoint... Pakliže ne,